Vážení kolegové, zahájíme naše dnešní zasedání. Chci vás chci se vás zeptat, zda má někdo nějaké návrhy na změnu pořadu jednání. Není tomu tak. Nejsou ani žádná sdělení, tedy sdělení předsedy. A tím pádem pokud nejsou námitky k zápisu z 26. ledna, 2. a 9. února, tak můžeme tyto zápisy považovat za schválené. No a tím eh, bych rád přivítal Pandura Mirkifika a jeho kolegy z parlamentu ze Zanzibaru z Tanzánie. Jak víte, Tanzánie je prioritní země pro Evropský parlament. Naše koordinační skupina pro podporu demokracie a volby identifikovala tuto zemi jako jednoho z šesti prioritních partnerů pro rozvoj demokracie a podpůrných činností v roce 2015. Dnešní návštěva je pak prvním krokem k rozvoji tohoto partnerství a prvním krokem ve vývoji konkrétních iniciativ mezi vaším parlamentem a námi. Rok 2015 je pro Tanzánii velice důležitý rok. V říjnu totiž proběhnou volby do parlamentu. Kromě toho se navrhuje i referendum o ústavních reformách, to bylo navrženo zrovna nedávno, ale bylo odloženo. Možná i k tomu naši hosté rádi promluví. Dnešek představuje skvělou eh, příležitost eh, vyslechnout si pana eh, Pandura Meukifika a jeho kolegy a hovořit o přípravách na tyto velké výzvy v Tanzánii v přípravě k těmto volbám. No a tolik můj stručný úvod a bez dalšího zdržování vás poprosím, pane Kifiku, abyste si vzal slovo. Děkuji vám mnohokrát pane eh, místo předsedo. Doufám, že to je správně. Ano, je. Ale místo předseda také není špatná funkce. Dobrá, tedy děkuji vám mnohokrát, pane místo předsedo. Přeji všem hezké odpoledne. Je mi velkým potěšením zde být a podělit se s vámi o poznatky naší delegace parlamentu Zanzibaru v Tanzánii je tu se mnou pět kolegů, tedy pět poslanců včetně mě a čtyři úředníci, včetně pany, pana Jahja Misamada a asistentu jeho excelence šéf ministra Zanzibaru, šéfa vládních záležitostí v našem parlamentu Eh, možná byste se, pane kolego, mohl postavit, aby vás viděli. Pan Kony. A ostatní členové delegace jsou Abdala Džuma, prosím, pan Hamar Batan, paní Juanu Hafidamel, paní Zahra Alhamad. hamad Jāja Hamismahat. A já, pan Domerky Fiču, předseda dolní sněmovny parlamentu. V parlamentu jsem činný již 20 let, jakožto jeho předseda, a rád bych se s vámi podělil o některé otázky našich zkušeností s vládou národní jednoty. Eh, pár minut to potrvá, pane předsedu, ale to mi jistě, tento čas mi jistě dáte k dispozici. Začal bych velmi stručným historickým exkurzem eh, k sformování vlády jednoty na Zanzibaru. Naše eh, vláda vznikla na základě vlivu a na základě svobodných rozhovorů mezi bývalým prezidentem Zanzibaru a mezi Ahmadem a Bejdin Karuním. A generálním tajemníkem tehdejší opoziční strany občanské jednotné fronty, panem Malimsem Šafrifem Ahmadem, který je teď prvním místopředsedou na Zanzibaru. Vstoupil do funkce 5. listopadu 2009. Tyto rozhovory byly na začátku velmi tajné a nikdo mimo tu jednací místnost neměl žádné informace o nich. Tyto rozhovory nicméně, alespoň podle toho, co jsme se dozvěděli později, byly vedeny na téma možnosti vlády národní jednoty, čímž vlastně byly zahájeny rozhovory mezi oběma politickými stranami, mezi e, vládnoucí stranou mezi tedy stranami CCM a CUF. které se dohodly, že sformují tuto eh, vládu národní jednoty. K tomu došlo o eh, zdlouha, po zdlouhavých diskusích mezi oběma stranami. Byly to schůzky, které probíhaly na eh, různých místech, v Dáres Salámu Salamu a v Bagamoyo. Hlavní premisa eh, pro ta jednání byla, že je důležité, aby na Zanzibaru byla jednotná vláda. A to je premisa velice důležitá, protože u nás probíhalo dlouhé přetahování nebo politický pad, řekněme, eh, historicky založený, který podkopával další rozvoj Zanzibaru. Proto jsme se rozhodli, že sformujeme jednotnou vládu, tak, abychom eh, toto politické přetahování mohli ukončit a mohli pokračovat v přátelském prostředí v dalším rozvoji naší země. A na tom se shodly obě strany. Po tomto dialogu obou šéfů politických stran na Zanzibaru a po jednáních s bývalým prezidentem panem Karumem a mezi tajemníkem eh, Al-Sharifem Kamadem. K tomu bychom dodali, že tento pán býval učitelem, což se arabsky řekne malým. A Poté, co v parlamentu bylo předloženo usnesení o založení této jednotné vlády, došlo k příslušné výměně názorů, přičemž ten návrh na sformování jednotné vlády byl takový, že budeme mít vládu, kde ta vláda bude složena z obou dvou hlavních stran a to jsme pak také udělali. Tím byly vlastně vyřešeny veškeré problémy, které jsme měli. Je to v Tanzánii zcela nová forma vlády, možná nejen v Tanzánii. E, zde v Evropské unii máte koaliční vlády, ale zatím máte vždy opozici. Nicméně v naší formě vládnutí Oficiální opozici nemáme. Můžete se ptát, zda multipartajní demokracie je tak různorodá jako eh, naše forma vládnutí, kdy tedy v parlamentu neexistuje oficiální opozice. K tomu mohu říci, přes všechno naše vláda funguje velmi dobře. A funkci opozice v podstatě plní tzv. backbencheři, kteří ovšem stále eh, velmi dobře spolupracují, jak tedy ze strany CCM, tak eh, CUF. Samozřejmě v některých otázkách mohou vystupovat jako opozice, ale jinde spolupracují s těmi takzvanými frontbenchery, kteří jsou tedy vládní ministři. Multipartajní demokracie tedy u nás stále funguje i přesto, že máme tuto jednotnou vládu. Nedochází k žádnému podkopávání multilaterální demokracie na Zanzibaru ani v Tanzánii jako celek. Tato forma vládnutí nicméně platí pouze pro Zanzibar, nikoliv pro eh, celou Unii. Můžete se ptát, proč nemáte něco takového pro celou Tanzánii, to znamená jak na Zanzibaru, tak eh, jak si ve vládě kontinentu. Zde ovšem je nutno poznamenat, že historické podklady se různí, protože eh, dějiny Zanzibaru byly takové, že po každých volbách bylo vítězství velmi těsné. A proto nebylo vůbec jednoduché vládnout, protože jste měli tak malou většinu. Ať už tedy podle počtu hlasů nebo podle počtu mandátu. Například vezměte volby z roku 95. Vládnoucí strana měla 26 křesel z 50. Takže vidíte, jak těsná ta většina byla. No a proto docházelo skutečně k velikému přetahování na téma, jak správně vládnout, aniž bychom podkopávali různé rozvojové projekty, které na Zanzibaru provádíme. Nicméně historicky vzato, na kontinentě CCM vždy vyhrávala s velkým počtem křesel eh, z volebních okrsků a tím pádem nebylo potřeba takovou tu vládu eh, národní jednotny formovat. A tedy na pevnině máme strategii vítěz bere vše. To znamená, strana, která vyhraje, sama formuje vládu. Tedy to je cesta, kterou jsme rozhodli se ubírat a jakým způsobem jsme sformovali vládu na Zanzibaru. Teoreticky to probíhalo podle několika os. Za prvé se jednalo o dialog politických stran, ale za druhé jde také o to, že parlament chce prosazovat legislativu a samozřejmě musí mimo jiné vládu schvalovat, ale může podávat také legislativní návrhy na referendum. My toto neřešíme napřímo, protože naše ústava v minulosti toto neumožňovala. Nicméně bylo potřeba tu ústavu pozměnit tak, aby zahrnovala možnost vzniku eh, vlády národní jednoty. Volební komisi pro Zanzibar, ZEK, jsme také dali pravomoc, aby řídila referendum. My jsme se nerozhodli pouze, že budeme mít na vládu národní jednoty, ale rozhodli jsme se také pro referendum. Na závěr mého úvodu eh, mi, pane místo předsedo, dovolte říci, že proces, který vedl k tomu, že máme vládu národní jednoty, byl postaven na několika aspektech. Jednak proběhl dlouhodobý politický dialog mezi politickými stranami, který skončil schodou. Za druhé, parlament na sebe vzal úkol představit legislativu o sformování vlády národní jednoty a došlo také k pozměnění, bylo to desáté pozměnění ústavy, které umožnilo vznik vlády národní jednoty. Ovšem pak zde je ještě ten další úkol, který na sebe vzal parlament pod vedením předsedy, je představovat návrh, představit návrh na eh, legislativu o referendu, a přičemž tedy hlavní otázkou referenda bylo, zda chceme vládu národní jednoty nebo ne. Výsledek referenda, které probíhalo mezi veřejností, stejně jako eh, volby do parlamentu, byl zhruba 66,4 kteří hlas, lidí, kteří hlasovali pro vládu národní jednoty, proti 33, něco, kteří hlasovali proti. Tedy ústava byla pozměněná, protože výsledek referenda byl takový, že si lidé přáli sformování vlády národní jednoty. Do té míry, pane předsedo, je to ze strany, z mé strany vše. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám. Než eh, poprosím kolegy, eh, zda chtějí vystoupit tedy, rád bych se vás já zeptal, jak vypadá ta situace tam blízko u vás, která je dosti nestabilní na, v africkém rohu a tak dále. A Jaký vliv má tato situace na politický život ve vaší zemi? Máte k tomu nějaké postřehy? Situace u našich sousedů, tedy beru to jako sousedy Tanzány, Kenia, Uganda, Burundi, Rwanda, a e, přičemž tedy sousedskou zemí Kenie je Somálsko. V té oblasti vidíme určité problémy, zejména co se týká demarkace mezi Keniou a Somálskem. Ten problém Al-Shabaab, který jistě všichni dobře znáte, a všichni jistě velmi dobře víte, co se děje v Somálsku, a ona tam vlastně není moc stabilní vláda, tak zejména na keňské straně se ten problém Al-Shabaabu také objevuje, protože Al-Shabaab tam bojuje a způsobuje tam nestabilitu v bezpečnostní oblasti. Došlo tam k různým incidentům, o kterých jste pravděpodobně asi slyšeli, například eh, Kastavení, kde zemřelo 67 eh, lidí a zrovna nedávno na jedné univerzitě bylo zabito skoro 150 lidí, což je opět něco způsobeno Al-Shabaabem. Ale v jiných oblastech eh, jsme na tom velmi dobře, protože k žádným takovýmto incidentům v ostatních sousedských státech nedochází. Je to pouze tedy případ Somálska, které sousedí s Keniou. Velmi stručně mohu říct, že v Tanzánii se nám vede velmi dobře, a to i politicky. Doufáme, že letos někdy v říjnu proběhnou parlamentní volby a, jak doufáme, také následné referendum pardon, referendum proběhne před volbami a bude to snad v červenci. Děkuji mnohokrát. Pan Tenok, paní Fotiga. Děkuji vám, pane předsedo, říká pan Tenok. Srdečně vítám zanzibarskou delegaci. Zanzibary jsou ostroví, se kterým má Spojené království eh, dlouhé společné dějiny. Bývala to součást Tanzánie jakožto autonomní ostrovní province nebo poloautonomní republika. Má otázka se týká radikalizace a útoků v posledních letech ze strany Wamsho, neboli tedy probuzení, a konkrétně se, týká, se to týká útoků na kostely, anglikánské katedrály, na turisty, na různé bary a restaurace. Do jaké míry je toto vážná hrozba pro bezpečnost na vašem ostrově? Do jaké míry toto podkopává cestovní, cestovní ruch? Je to vůbec záměrem těchto útoků? A do jaké míry se vaši mladí muži radikalizují, stávají se džihadisty, přidávají se k džihadistům v Sýrii a v Iráku? protože toto je skutečně součást jaksi globální bezpečnostní otázky. Co se tedy děje na Zanzibaru v tomto ohledu? Děkuji vám mnohokrát za velice zajímavý dotaz. Vamšo je registrovaná asociace. Konkrétně je to skupina osob, kteří jsou tady muslimové, ale nejsou nijak přidružení k islámskému státu nebo jakékoliv jiné skupině al kaidy nebo Al-Shabaab. Je to pouze skupina jaksi zanzibarská ze své podstaty. My jsme nechtěli, aby se něco takového na Zanzibaru dělo. Zanzibarská vláda je proti tomu, co dělá tato skupina Vamšu. A e, momentálně ti, kteří se účastní toho hnutí Vamšu, jsou momentálně před soudem, přičemž ten proces dále probíhá. E, momentálně Čekáme tedy na vyřízení celé věci ze strany soudů. Nicméně v zásadě mohu říct, že Mamšu je skupina, která nemá žádnou politickou agendu, nemá žádné politické přidružení, nebo alespoň nevím o tom, že by byli přidruženi k dalším podobným organizacím. Je to skupina, která vznikla na Zanzibaru eh, před časem začali tvrdit, že u nás nedochází ke svobodnému a spravedlivému prosazování zájmu muslimů. Nicméně e, vláda podnikla určité kroky, aby zarazila jejich aktivity a všichni, kteří se účastní nebo účastnili tohoto hnutí, těchto, těchto incidentů, jsou před soudem. Přičemž na rozhodnutí soudu čekáme. Děkuji vám. Pan Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. Kutoka Unguja, Karibuni, habari yako? Asante sana, mzuri i, I just greeted I'm already back in Zanzibar. In their language, in Swahili. Já jsem pana velvyslance eh, pouze přivítal, ale připomínám, říká pan předseda, že svahilskou kabinu nemáme. Ano, tak to zůstane mezi mnou a delegací. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych zde srdečně přivítal tuto delegaci z této nádherné africké země. Na začátku jste řekl, že bychom měli více dbát, pane místopředsedo Tanzanské republiky, a já s vámi souhlasím. Toto je země, která není příliš ve zprávách, což lze brát jako kompliment. Nepůsobíte žádné problémy a já si myslím, že bychom měli posílit spolupráci s vámi. Vím, že ještě před koncem tohoto roku proběhnou v Tanzánii parlamentní volby a jsem si jist, že Evropská unie vyšle příslušnou pozorovatelskou misi. Rád bych řekl, že toto je potřeba využít jako příležitost k tomu, abychom se více poučili o situaci v této zemi a až se delegace vrátí, měla by být aktivnější v tom, jak se bude snažit navázat aktivnější spolupráci mezi Evropskou unii a Tanzánií. Tanzania, including Unguja. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Uh, thank you very much. It is true that... Děkuji vám mnohokrát. Je pravda, že Tanzánie s Evropskou unii velmi úzce spolupracuje. Dostali jsme od vás hodně podpory v různých oblastech, například co se týká oblasti rozvoje. A je také pravda, že mise Evropské unie u nás byla již posledně a pozorovala naše volby a vzpomínám si, že výsledek byl takový, že se zdálo, že se nám vše podařilo poměrně dobře. A já doufám, že i tentokrát přizveme pozorovatele z EU, aby dohlíželi na naše volby a předpokládám, že se ani tentokrát žádné problémy neobjeví, protože v loni poprvé, eh, když jsme se setkali s Evropskou unii a spolupracovali jsme, kromě toho tentokrát již neexistuje žádná překážka pro to, aby eh, pozorovatelská mise z EU k nám přijela a účastnila se voleb. Takže dveře jsou vám otevřené, prosím přijeďte a jsem přesvědčen, že se vám dostane plné spolupráce z naší strany. Paní Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, vážení poslanci ze Zanzibaru, vítejte na schůzi Výboru pro zahraniční záležitosti. Já bych chtěla odkázat na roli Tanzánie v celém regionu a šířeji i na roli Tanzánie na africkém kontinentu jakožto někoho, kdo tvoří mír. Ráda bych například připomněla Aružskou dohodu pro Burundi a na další snahy v této oblasti. Jak vnímáte stabilitu regionu dnes, když vezmete v potaz porušování této mírové dohody z Burundi v důsledku nedávného rozhodnutí tamní vládnoucí strany. Jak vnímáte možnost zachování míru po dlouhých letech domácí občanské války v zemích jako jsou Burundi, Rwanda anebo Kongo. Děkuji vám. Tanzánie byla vždy jedním z hlavním propagátorů míru a pokoje, a to jak doma, tak v jiných afrických státech. A proto to, co se děje v Burundi a Rwandě už notnou dobu, je pro nás svým způsobem výzvou. V nedávné době právě kvůli tomuto, kvůli této věci, tedy tomu, že prezident se již po třetí uchází v Burundi o prezidentský úřad, vznikají problémy i jinde. Vím, že vláda si o toto dělá velké starosti. My v Tanzánii máme systém dvou pětiletých období. A doufáme, že naše vláda apeluje na burunský lid a na eh, burunskou vládu, aby změnila svou ústavu tak, aby eh, zde také měli pouze dvě možná následná funkční období. To je, myslím, něco, co je eh, životy určitých osob. Tanzánie byla vždy na špici snah o mír a pokoj nejen u nás doma, ale i u našich sousedů. Tanzánie byla pak také v popředí snah o nezávislost. Říkali jsme, Tanzánie nebude nezávislá, pakliže v Africe bude byť třeba jen jedna nezávislá země. A proto se Tanzánie vždy snažila, aby se prosadila svoboda a nezávislost. A to ve všech státech Afriky. A proto je potřeba demokratický mír a pokoj v těchto jednotlivých státech na africkém kontinentě. Doufáme, že naše vláda bude apelovat v té věci, aby například takové problémy, jaké přetrvávají v Burundi, do budoucna již nepokračovaly a Doufejme, že se nám podaří naše kolegy přesvědčit. Děkuji, pan McAllister. Vaše excelence, dámy a pánové, je nám potěšením, že jste tady mezi námi. Já jsem z Německa a jak asi víte, eh, jednotlivé spolkové země mají individuální partnerské vztahy a já jsem eh, z Dolního Saska, kde máme právě eh, družbu s Tanzánií a eh, tam jsme se snažili vám pomoci s různými projekty i formou finanční pomoci a podobně. Já mám dvě otázky. Jedna, E, a sice kdy si myslíte, že proběhnou volby, nebo pokud nevíte, kdy proběhnou volby, kdy se domníváte, že bude oznámené přesné datum e, voleb. A za druhé, jak se Tanzánie vypořádává s otázkou cestovního ruchu? Thank you very much indeed. Um... Děkuji. Podle ústavy v Tanzánii eh, volby by se konaly poslední neděli každého října po pěti letech. Takže my doufáme, že i tentokrát budou volby, jestli se nepletu, kolem 25. října tohoto roku 2015. a doufáme, že se nám podaří toto datum dodržet, protože je tradicí prostě volby konat vždy přesně po pěti letech v poslední neděli v říjnu. A poslední neděli v říjnu, tentokrát to bude 25. října, takže tehdy očekáváme, že by měly proběhnout volby. A druhá otázka, promiňte, jaké máte plány ohledně cestovního ruchu ve vaší zemi? Já bych to rozdělil do dvou oblastí. Nejprve tedy Zanzibáre. Ehm, tam se jedná o dvě, dva odlišné ekonomické, dvoje odlišné ekonomické prostředí na Zanzibaru a ehm, takže na Zanzibaru cestovní ruch je druhým zdrojem příjmu především po poklesu produkce koření, hřebičku eh, a po poklesu, eh, značném poklesu ceny eh, na mezinárodních trzích, takže potom by cestovní ruch byl druhým největším zdrojem příjmu a to naše vláda pochopitelně dobře ví. A to tež se týká té části eh, vlády Unie, kde eh, cestovní ruch eh, se rozvíjí a přejeme si i navýšit tedy příjmy z cestovního ruchu v různých dalších oblastech, třeba v oblasti lovu na různých místech, jako třeba Kilimanjaro, což je velice nosná oblast v cestovním ruchu, kam hodně lidí jezdí. E, na Zanzibaru jsou nádherné bílé pláže, kde jste všichni vítáni. Přijeďte na Zanzibar a užijte si tyto krásné bílé pláže. Takže cestovní ruch patří mezi významné zdroje příjmů jak unijní vlády, tak e, na Zanzibaru. Děkuji, paní Ana Gomeš. Děkuji. Děkuji, že jste přišli mezi nás. Já bych se chtěla zeptat, eh, jakou máte eh, dlouhodobou spolupráci s Čínou? V poslední době eh, Čína hodně investovala, kromě tradiční infrastruktury, jako třeba železnice, tak, in, tak investovala i do jiných oblastí eh, infrastruktury, jako třeba strategický přístav Okamujo a eh, souvisí to také s průzkumem v oblasti energetiky a objevení ložisek plynu. Jak hodnotíte svou spolupráci s Čínou a v eh, kontextu, v tom kontextu, že i jiné země zaznamenali um, značné příle- korupční příležitosti, jak to funguje tedy ve vaší zemi. Já vím, že i v oblasti boje s korupcí jste v minulé době, v nedávné době uh, odvolali jednoho ministra, který byl podezřelý z korupce. Máte uh, problém s obsazováním půdy, eh, což souvisí eh, s biopalivy. Eh, takže můžete nám říci, jak vnímáte situaci v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Tanzánie má mnoho přátel v Africe, mimo Afriku, v Ázii, v Evropské unii a na dalších místech. Čína je naším dlouhodobým přítelem a my s nimi spolupracujeme už velmi dlouho. Většinu času podpora, kterou dostáváme od Číny, bývá eh, bezpodmínečná což je mm, samozřejmě dobré pro chudé země eh, získat eh, nepodmíněnou podporu, jako je tomu v případě Číny. Hovořila jste o obsazování půdy v Tanzánii, v některých částech Ruska taky. Eh, Aruša a Eh, jestliže, mm, se, mm, jestliže eh, je země eh, zabíraná bez přiměřené náhrady. To je ošetřeno v ústavě, která právě má být předmětem referenda někdy v červenci tohoto roku. A dospěli jsme k tomu, že jsme uznali práva zemědělců, práva pastevců, práva rybářů a to všechno eh, souvisí vlastně s tímto eh, zabíráním půdy, a vody a podobně. To znamená, jestliže vláda chce zabrat půdu, kterou třeba využívali pastevci nebo zemědělci, tak v návrhu ústavy je uvedeno, že musí být zaplacena přiměřená náhrada tomu dotyčnému nebo té skupině osob, které tuto půdu užívali protože pak, eh, aby mohli potom tedy si zařídit živobytí jinde. A další otázka, kterou, která je obsažená v návrhu ústavy, sice jestliže určitý pozemek je potřeba pro rozvojové projekty vlády, pak ten eh, dotyčný uživatel může získat náhradou jako kompenzaci jiný pozemek. A pokud eh, není možné toto kompenzovat odpovídajícím jiným pozemkem, pak je eh, v ústavě eh, právě eh, to ošetřeno a my doufáme, že tedy tato ústava v červenci projde mm, referendem a že bude přijatá. Já bych možná se také obrátil na svou delegaci, jestli chtějí něco doplnit, takže když byste dovolil, pane předsedo, takže nejprve bych dal slovo k jednotlivým otázkám k doplnění panu Šamci Weinhoda, který býval ministrem a měl na starosti problematiku podnikání. Mr. Chair, sir, uh, let me shed Pane předsedo, dovolte, abych trošku více osvětlil eh, tu otázku, o kterou hovořil pan poslanec Tenok, o roli Tanzánie v oblasti udržování míru ve východní Africe. Eh, Tanzánie, jak víme, mnoho let stála v centru politické arény i diplomacie. A Tanzánie je velice eh, ležely na srdci záležitosti eh, nestabilní situace v eh, různých částech v Africe, třeba v Burundi. Prezident Kurenziza se snažil o e, rozšíření své moci a výsledkem byly e, rozsáhlé demonstrace e, v Bujumbuře. Když se podíváme na současný scénář, tak v té mírové dohodě s Aruši je jasně stanoveno, že prezident má, může mít tedy dvě funkční období. Ovšem problém nastal v interpretaci. Čili původně bylo v mírové dohodě dohodnuto, že bude nejdříve pětileté období eh, v období přechodném a poté eh, bude dalších pět let už v rámci ústavy, čili už řádných pět let. No a teď je sporem to, zda těch prvních pět let v přechodném období se také počítá podle té mírové dohody. A já si myslím, že e, to je tedy e, problém e, regionálních, regionálních velmoci. Ano, my máme tedy ten, ten problém toho, zda se má nebo nemá započítat to přechodné období. A já si stejně myslím, že je naše zodpovědnost, jakožto, řekněme, regionální významné země, abychom eh, se snažili jednáním z Burundi toto vyřešit eh, také v zájmu politické stability. Já si myslím, že to je velmi důležitá situace, eh, protože by to mohlo ohrozit dosažený pokrok. Pokud se týče otázky čínské, proč tedy Tanzánie Eh, má eh, tak těsné vztahy s Čínou v oblasti eh, rozvoje. Jak víme, Čína a Tanzánie má mezi sebou osvědčené přátelství, které prošlo mnoha zkouškami, trvá už 50 let. Čína také poskytovala pomoc už třeba v 60. letech a eh, eh, například, eh, například poskytli rozsáhlé prostředky pro vybudování železnice osvobození mezi Tanzánií a Zambii. Ale také v těch našich vztazích hraje role to, že Čína má vztahy s africkými, ale i s jinými zeměmi. E, zatímco v Evropská unie e, dává e, podmiňuje rozvojovou pomoc lidskými právy a právy a tedy otázkou demokratické vlády a tak dále. Zatímco Čína tyto podmínky neklade. A proto africké chudé země eh, se tedy eh, kloní v názoru, že toto je vhodnější eh, pro to, aby se africké země mohly rozběhnout a aby se mohly tedy rozvíjet. A z tohoto důvodu mají africké země tak přátelské vztahy s Čínou. Děkuji vám. Eh, přeje si ještě někdo položit otázku z vašich kolegů? Pokud ne, eh, pak vaše excelence, já vám eh, srdečně děkuji za tuto příležitost a doufám, že vše, co zde bylo řečeno, tedy že vaše země tedy očekává politický vývoj a že to tedy dopadne dobře. Děkuji vám. So much, Mr. Děkuji, děkuji vám. Eh, bylo mě potěšením, že jsem zde mohl mezi vámi být a podělit se s vámi o informace. Děkuji vám, dámy a pánové poslanci. Takže přistoupíme rovnou k dalšímu bodu, což je diskuse o zprávě paní Gomeš a sice dopad rozvoje evropských obranných trhů na bezpečnost a obrany schopnost v Evropě. Paní Gomeš požádala o tuto rozpravu, protože my jsme prakticky zatím neměli příležitost o tom hovořit na výboru SEDE a takže teď budeme eh, o tom hovořit až do 17.30, eh, kdy začne hlasování, včetně tedy této eh, hlasování o této zprávě. Takže prosím, paní Gomeš, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych v podstatě hlavně chtěla vyslechnout kolegy, kteří by se chtěli ke zprávě využít, eh, vyjádřit. A chtěla bych zvlášť poděkovat stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci, kdy jsme eh, našli celou řadu kompromisních návrhů eh, a hodně se tedy vlastně tím zlepšila i kvalita toho textu, který já jsem navrhovala. My jsme často měli s různými výbory kompetenční spory, ale tady zrovna je to, myslím, velice dobrý příklad toho, jak se spolupráce s IMCO vydařila a je to e, téma e, tedy těch dopadů na bezpečnost a obrany schopnost v Evropě, e, kdy já jsem to brala z pohledu e, obraného výboru a snažila jsem se přispět k eh, k těm eh, pracím tak, aby ministři obrany, kteří se sejdou v červnu, aby měli nějaké předběžné prohlášení ohledně toho, jakým způsobem směrnice eh, o e, obraných o, o, o zakázkách v oblasti obrany, jaké budou mít dopady, ale Eh, samozřejmě je k tomu potřeba znát také postoje kolegů z IMCO, politické prohlášení a eh, zhodnotit tedy také naše schopnosti a kapacity v době, kdy je potřebujeme. Takže eh, jsem spolupracoval s, kolegem, s, kolegem, s kolegou z INKO, to byla skvělá práce, paní Galplec, kde bylo eh, jasné, že eh, si nebudeme jaksi zasahovat vzájemně do kompetencí a současně eh, oni zase pochopili některé naše obavy ohledně offsetů protože jsme zaznamenali, že tady jsou rozdílné způsoby vnímání třeba eh, u eh, Evropské obrany agentury jakožto přechodného mechanismu, jestli to bude mm, sloužit k posilování eh, té průmyslové základny a výzkumu a rozvoje evropské obrany, zatímco komise se víc zaměřovala na ten vnitřní trh, takový jaksi negativnější postoj, ale eh, kolegové z IMCO opravdu byli velice vstřícní a díky zpravodajce eh, z IMCO to bylo, eh, to pochopili a bylo, byli jsme schopni tedy hovořit stejným jazykem a e, je to, myslím, znát a je to, to je dobře, protože díky tomu potom to poselství parlamentu je jaksi důraznější. A chtěla bych také poděkovat za spolupráci e, s, s komisí, Evropskou obranou agenturou, s radou, a myslím, že skutečně je to sdělení, které dává smysl a pokud bude mm, mm, tento návrh přijatý tímto výborem a poté parlamentem, tak skutečně by to mělo oslovit naše vlády, protože tady vidíme, že některé, ne všechny, některé vlády v důsledku ekonomické krize e, velice intenzivně škrtají v rozpočtu obrany a to má závažné dopady E, i v oblasti strategických technologií, strategických firm v této oblasti. A to potom e, vyvolává riziko, že třeba jiné země s lepším e, ekonomickým mm, jaksi rozvojem, které neškrtají, ale mm, které v, zase k tomu přistupují. Jinak známe, že tyto obrané trhy bývají poměrně neprůhledné, bývá to příležitost pro korupci. Takže já, jsem, já všem moc děkuji za všechny návrhy i za kompromisní návrhy. Myslím, že tady to naše sdělení je jasné a já doufám, že rada bude naslouchat a jednat v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji vám. Pani Lezing, máte slovo, prosím. <clears throat> Já, vielen Dank. Um, wie in der... Ano, děkuji. Podobně jako už jsme zmínili v první debatě ze strany naší frakce GUE NGL máme významné námitky eh, vůči opatřením a cílům, jak je navrhuje paní Gomeš. Zvláště nás eh, znepokojuje požadované posílení zbrojního průmyslu, zbrojní báze, třeba pomocí eh, daňových úlev nebo financováním výzkumu eh, z evropského rozpočtu. To třeba ve výboru SEDE je velká priorita. Čili de facto se dá hovořit o e, dotacích, dotačních programech pro zbrojní průmysl a to moje frakce rozhodně odmítá. My ovšem podporujeme body 12 až 12 a 13 a to výslovně, zejména pokud se týče kritiky e, pro e, požad, kritiky požadavků posílení kontroly vývozu zbraní a zbraních systémů. Tato zpráva se nicméně v dalších bodech od našich posy stále vzdaluje, eh, zejména tedy v těch bodech 12 a 13 ohledně kontroly vývozu zbraní. Eh, tato zpráva tedy se ubírá naprosto opačným eh, směrem, než eh, jak by to přála naše frakce. Dovdíváme se, že eh, příkazem doby by mělo být odzbrojování, zatímco tady jde o vystupňování zbrojních výdajů a co největší zbrojní rozpočty. To samozřejmě ovlivňuje demokracii, tím se Eh, ruší a oslabují možnosti demokratické kontroly a zvyšuje se vliv zbrojního průmyslu. A to mimo jiné s tím dopadem, že by v rámci této politiky mělo nastat také posilování zbrojních exportů. Já myslím, že to eh, z toho vyplývá. Z tohoto důvodu jsme předložili menšinovou zprávu, kterou jsme dali k dispozici parlament, eh, pardon, sekretariátu výboru. Děkuji pan Bütikhoff jen slušně, pane předsedo. Já jsem eh, především chtěl poděkovat paní Gomeš eh, za velmi dobrou spolupráci. Domnívám se, že i Kompromisy jsou dobré a zaslouží si podporu. Jenom bych ještě navázal ve třech věcech na to, co právě řekla paní Lusing. My výslovně eh, konstatujeme, že domnívám, že, bychom, že se domníváme, že vývoj eh, zbrojení by neměl být eh, financován z evropského rozpočtu. Dále eh, mělo, bychom, mělo by se také pracovat na omezování vývozů zbraní, to bychom také podpořili. A dále si domníváme, že neexistuje přímá korelace mezi výší zbrojních či vojenských výdajů a eh, také eh, vojenskými schopnostmi. Když se ohlédnu za těmi mnoha zbrojními projekty v Německu, eh, které za obrovské peníze eh, přinesly velmi málo nových kapacit. Eh, šlo de facto o velké plítvání peněz a de facto není v Evropě žádné další odvětví, eh, kde se promrhá tolik peněz eh, jako právě ve výdajích na zbrojení. Čili já si myslím, že lze z mnoha, mnohem méně penězi docílit daleko eh, vyššího efektu. To by měl být náš cíl. Ano, děkuji vám, pan Gáler. Děkuji vám. Já se omlouvám za spoždění a zastoupím, zastupuji zde také kolegu Kercose, který je stínovým zpravodem za naší frakci. Nicméně chtěl bych využít této příležitosti a srdečně poděkovat Aně Gomeš za dobrou spolupráci a za výsledek. V podobě 14 kompromisních návrhů. Domnívám se, že je to kvalitní zpráva a také si myslím, že eh, společně můžeme konstatovat, že eh, v rámci, respektive eh, vlivem finanční krize, upadla po za několik let také naše obrovná schopnost a členské země na změněnou bezpečnostní situace a bezpečnostní hrozby dosud nenašli odpověď. My jsme ve této zprávě zdůraznili strategickou autonomii a zabezpečení dodávek v zájmu obrany našich zájmu. A zejména pokud se týče strategické eh, autonomie, tady se mnohdy nad tím eh, potřásá hlavou. Eh, já toto vztahuji na mise na nichž jsme se shodli jako na společných. Nejde o strategickou autonomii například proti USA nebo mimo NATO. To ne, to je nesmysl. Ale musíme být schopni, abychom to, na čem se jednomyslně shodneme, abychom byli schopni také podpořit a realizovat vlastními prostředky. To je důležité. Dále zůstává výzvou to, abychom dále rozvíjeli vlastní průmysl v této oblasti a domníváme se, že ten obraný balíček ve své realizaci bude také eh, podporovat eh, kooperaci v této oblasti. Domnívám se, že touto zprávou podáváme mm, také určitý příspěvek eh, k summitu eh, v červnu 2015. Evropský parlament eh, předloží návrhy před tímto summitem, tak jako před tím minulým a jestliže by se to potom realizovalo, Eh, pak eh, bychom na tom byli daleko lépe než dnes. Eh, v této zprávě se stavíme pozitivně také k práci EDA a komise v oblasti zabezpečení zásobování a doufáme, že na červnovém summitu se eh, podaří eh, v tomto tématu posloubit dál, na rozdíl od eh, toho samitu minulého. Doufáme, že v červnu tedy budeme moci říci ano, členské země přislíbily zabezpečení zásobování. Takže já vám děkuji a doufám, že tato zpráva bude většinově podpořena. Děkuji, pan Schaffhauser. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva má své kladné stránky, když zdůrazňuje potřebu prostředků, nezávislých prostředků, nezávislé technologie na úrovni Evropy, ale bylo by potřeba, aby existovala také evropská obrana. Ovšem na to, aby existovala evropská obrana, museli bychom sdílet společnou vizi a shodovat se na perspektivách a na tom, co máme bránit. Přičemž evropská obrana neexistuje, to pozorujeme na stávajících krizích, neexistuje ani žádná stílená vize, hlavně co se týče velkých států. Za druhé, tato zpráva se mílí, a toho hovořím jako technik, mílí se a myslí si, že když dáme jaksi prostředky dohromady, že to bude levnější. Já mám konkrétní příklad. Eh, Rafal v porovnání s Eurofighterem nebo s eh, F-35, protože jsme to nedali dohromady, tak ve Francii Eh, eh, kdyby, eh, kdybychom ve Francii neměli vlastní letadla, tak by nás to bylo stálo daleko víc, protože Eurofighter v porovnání s Rafalem to je jedna ku pěti a, a o GF5 vůbec ani nemluvě, to je krát 40, takže to neznamená, že když se nakupuje společně, je to levnější. Zkušenost ukazuje, že to není pravda, že tomu je přesně naopak. Děkuji vám. Paní Gomeš, prosím. Jinak už všichni hovořili, tak prosím, paní Gomeš. Chtěla bych eh, poděkovat kolegům, eh, kteří vyslovili své názory. Eh, paní Rozing, samozřejmě já se nedívím tomu, že vaše skupina představila alternativní zprávu. Nicméně přesto si myslím, že existuje něco, na čem bychom se mohli shodnout. A sice eh, vy eh, nevěříte tedy v tu eh, obrannou Evropu. A my si všem naopak myslíme, že tímto způsobem je možné dosáhnout synergii a strategických, dosáhnout strategické autonomie. My eh, také musíme být schopni jednat podle našich eh, principů a hodnot eh, a že bychom se jich tedy měli držet. A z tohoto důvodu jsem také příznivcem mise CSTP. Třeba Eh, jestliže tedy se můžeme zmobilizovat eh, proti piráctví v Indickém oceánu, eh, proč bychom nemohli ty tež naše síly zmobilizovat proto, abychom bojovali proti pašerákům lidí ve Středomoří. Takže toto na účelu se shodneme, možná, že ne na prostředcích. My chceme, aby peníze přinášely větší hodnotu a aby eh, toto bylo průhledné. My se, já se třeba domnívám, že eh, vkládání prostředků do eh, nukleárních kapacit, co by odstrašení, není příliš efektivní. Já myslím, že tady existují jiné kapacity, které skutečně jsou identifikovány jako potřebné. Pane Bütikhofere, já jsem velmi vděčná, že se tentokrát shodujeme a e, děkuji vám také za velmi obsažný příspěvek. Opět mm, můžeme se neshodnout na určitých prvcích, ale já chápu, když hovoříte, že tady není dostatečná korelace mezi množstvím vynakládaných prostředků a posilováním vojenských schopností té či oné země. A proto potřebujeme mít eh, jakýsi smysl pro evropskou strategii, aby tady a to je vlastně důležitost, eh, to je to, v čem spočívá důležitost naší agentury. Čili je třeba budovat takové kapacity, které třeba neodpovídají tomu, co sledují naše vlády. Třeba v současné době hovoříme o kybernetické bezpečnosti a my si tady uvědomujeme, že prostě na to zatím nemáme. To určitě je oblast, kde se evropský rozměr určitě smysluplně uplatní. Čili já si myslím, že mezi námi je slušná míra zhody. Panu Gálerové eh, chci také poděkovat za příspěvek a vstupy, čili opět eh, nezhodneme se ve všem, ale na těch zásadních otázkách ano. Také si myslím, že to eh, vnímání evropského zbrojního průmyslu jako základny, tak to skutečně je nutné. Ano, my potřebujeme vlastně nějakou základnu, potřebujeme i výzkum a výzkum, vývoj. Třeba i také v té kybernetické oblasti, ale jinde. A já se skutečně domnívám, že nebo řeknu to takto, my jsme před několika lety dospěli k závěru, že jsme závislí na ruských letounech Antonov, abychom mohli provádět určité eh, mise eh, v rámci eh, společné obrané politiky. A já si myslím, že v současné době je to tedy ještě nepříjemnější a proto potřebujeme tu vlastní autonomii. A pan Schaffhäuser, já eh, tedy ano, eh, vím, že jsem, tedy jsem ráda, že nesouhlasíte, poněvadž opravdu by se nerada dostala do situace, kdybychom byli v velké shodě. Já tedy nesouhlasím s vaším pohledem na věc. Ano, může se stát, že v určitých eh, situacích může tedy se projekt prodražit tím, že tam funguje určitá vzájemnost. Já třeba jsem přesvědčena, že malé střední podniky by zde mohly sehrávat daleko větší roli, zejména teď, když hovoříme o té kybernetické oblasti, kde malé střední podniky sehrávají velmi významnou roli. Nicméně otázka je, jak se to řídí. A e, samozřejmě je třeba dva také na úspory nákladu. A e, právě proto potřebujeme strategicky zíře, e, řízenou evropskou obranu. Děkuji vám a můžeme hlasovat. Ano, děkuji vám. A nyní, kolegové, budeme hlasovat o třech zprávách. A začneme právě touto zprávou, kterou jsme právě projednali, zprávou Ani Gomeš. Prepare yourself. the... Tak se připravte, um, připravte si hlasovací karty a pokud eh, tedy jste všichni eh, připraveni, včetně pana Predy, tak můžeme Dobrá, takže budeme hlasovat o zprávě Anny Gomeš. Kompromisní návrh jedna, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovat... Nyní pozměňovací návrh 62 eh, na dvě části, takže první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, a druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, to myslím budeme muset zkontrolovat elektronicky, takže hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 62. Takže čekáme, hlasujeme. Hlasovali všichni, je to v pořádku? Dobrá, končím hlasování. A návrh byl zamítnut. A nyní pozměňovací návrh 63, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 6, kdo je pro, pro, proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. A nyní návrh 72 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozm- pozměňovací návrh 73, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 77 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 85, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 86, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 11, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, to zkontrolujeme elektronicky a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Plus jeden. Někdo nemá elektronickou kartu nebo nehlasoval elektronicky. 107 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. Pozměňovat kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 118, tady budeme hlasovat na tři části, kdo je pro první část, proti, drželi se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 124, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 120. Dobrá, takže budeme elektronicky hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 124. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 125, 126, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 127, kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 128, kdo je pro? Proti? Odpadá? Ne, neodpadá, protože 125 a 126 od, eh, bylo zamítnuto. Takže 128, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 129, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní preambule B, návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, šest pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromisní návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Ještě jeden. Takže končím hlasování. Blahopřeji paní Gomeš. Paní Lezing chce něco říci. Máte slovo. Už jsme o tom hovořili, ale já musím oznámit, že předložíme vlastní zprávu. Děkuji. Okay, now we... Dobrá, takže nyní přistoupíme k další zprávě. Týká se Černého moře. Jste všichni připraveni, takže přistoupíme k oblasti Černého moře a začneme kompromisním návrhem 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Komprom... 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 88 pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 86 pro, proti, zdrželi se schváleno, 84 pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 107, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní návrh 111 se dělí na čtyři části, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se budeme kontrolovat elektronicky, hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 111. Jeden nezařazený přebývá. Někdo z nezařazených je navíc. Takže jeden z vás by neměl hlasovat. Jeden z vás by měl vytáhnout svou kartu, tak si hoďte korunou. No, no, we cannot, we cannot have the... My se nedočkáme výsledku, dokud jeden z těch přebytečných nevytáhne svou kartu z hlasovacího zařízení. Okay, thank you very much. Výborně, děkuji vám, pane Schaffhausere. Takže je to zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o čtvrté části pozměňovacího návrhu 111. Hlasujeme, prosím. Zase máme jednoho navíc. Dobrá. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Pozměňovat kompromis, pozměňovat, omlouvám se, říká pan předseda, 112, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 118, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 115, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 117, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromisní návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrhy 121, 122, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 123, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 124, kde je pro, proti, zdrželi se asi to musíme zkontrolovat elektronicky, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 124. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 125. Sto dvacet pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, Drželi se zamítnuto, 127 pro, kdo je pro, proti, Drželi se zamítnuto, 129, kdo je pro, proti, Drželi se zamítnuto, 128, kdo je pro, proti, Drželi se schváleno, 130, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 149. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 150, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 151, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 152, kdo je pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 152. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Teď tady máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje, který je uvedený na konci hlasovacího seznamu. Kdo je pro? Tady eh, návrh 152 přijat nebyl, takže budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro? No. Proti? zdržel se. Hlasovali jsme o ústním pozměňovacím návrhu. Tak zkontrolujeme si elektronicky, budeme hlasovat o, o ústním pozměňovacím návrhu číslo jedna. Hlasujeme teď. Najdete ten dotaz na konci hlasovacího seznamu když budete chtít, tak vám ho přečtu vyjadřuje politování, že iniciativa pro bezpečnostní spolupráci eh, v Černém moři Black Sea 4 a Black Sea Harmony eh, demonstruje, že eh, okolní státy primárně nesou odpovědnost za vlastní bezpečnost a ten doplněk je za současného zachování jejich potenciálu pro obnovu budoucí spolupráce mezi státy, které jsou momentálně paralizované. Jedná se o ten potenciál, který je tam doplněný. Dobrá, takže to je ten ústní pozměňovací návrh a zahajuje hlasování na tento ústní pozměňovací návrh. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Ne, ještě ne. Ještě jeden. Dobrá. Takže návrh byl přijat. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 179, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 181, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 189, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 190. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se schváleno. 192, kdo je pro? Ten odpadá. Takže nyní 196. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To musíme zkontrolovat elektronicky. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 196. Zase máme nezařazeného navíc. Děkuji. Spolehám na vaší spolupráci. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 197, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Další odpadá. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 208. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 209. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 210, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 213, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 211, odpadá, Dvěstě čtrnáct, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 215, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 216, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 217, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 218, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromisní návrh 17, kdo je pro. Kompromisní návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 225, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 227. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 226. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno, 228, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 229, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 230, kdo je pro, to odpadá, odpadá. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 238, kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 239 a 240, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 244, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 242, kdo je pro? Proti? Drželi se Zamítnuto 243, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 245, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 247, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 248, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 250 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 249 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 251, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, ústní pozměňovací návrh číslo 2, ano. I would uh, Pane předsedo, já namítám proti ústnímu pozměňovacímu návrhu číslo 2. Ústní pozměňovací návrh, abych to vyjádřil dvěma větami, činí prohlášení, které je v rozporu se skutečností na to nikdy nemělo eh, námořní eh, eh, nad, nad vládu nad Černým mořem, takže nemůže si ji zachovat, eh, takže s tím nesouhlasím a také nesouhlasím s politikou, která je tady vysvětlována, takže já mám námitku proti ústnímu pozměňovacímu návrhu a tím pádem se o něm nedá hlasovat. Dobrá, je to jasné, o tom hlasovat nebudeme. Takže další. We've got, if, if, if, if we talk about the argument about Máme-li hovořit o argumentu nad vládě NATO nad eh, Černým mořem, tak samozřejmě to můžeme tvrdit. Není možné, abyste odmítli tu ústní změnu jenom proto, že někdo na zelené straně najednou začne vykřikovat, že to je špatně. Takovéto nesmysly nestačí. Máme formální pozici, která nám dává mandát, abychom zastavili hlasování ať už souhlasíte vy nebo ne, pokud nechceme přijmout ústní změnu. A to je přesně to, co já tady používám. Eh, ačkoliv bych rád, abychom vstoupili do této debaty, musíme se toho, pánové, zdržet. Takže budeme hlasovat o původním textu. Nebo ani to ne? Aha, takže bez hlasování. Tak hlasovat nebudeme. Ano, původní text zůstává, protože ústní pozměňovací návrh nebyl připuštěn. Takže 252, kde pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto 17, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 18, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 20, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 25, kdo je pro, proti,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 Konec hlasování. Zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kontrola. Někteří jsou již unavení a nezvedají nám ruce. Ani pro, ani proti. Konec hlasování. Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 39. Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 43, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 45, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 40, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 44, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 47, a 44, omlouvám se, odpadá, ano, 47, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 46, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 48, odpadá. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Číslo číslo 66, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 67, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Teď číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Tohle odpadá. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se to. Zkontrolujeme. Číslo 9. Zahajuji hlasování. Konec hlasování, to je zamítnuto a teď musíme ještě hlasovat protože já jsem řekl, že jsme to přeskočili 194. 194. Ano, odstavec 15. Tony Picula 194. Ano. No, je to zhruba strana 9, ano. Takže připravení, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. A teď tedy závěrečné hlasování. Prosím o strpení. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Blahopřeji. Blahopřeji eh, zpravodaj. A teď poslední zpráva dnešního dne. Návrh stanoviska, pan Danžan. Všichni připraveni? Takže, návrh 35, 34, 35, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 50, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Teď tady máme blok, blokové hlasování 1. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Z, přijato. Chcete kontrolu? Tak uděláme kontrolu. Lidé už jsou unavení. Takže blok 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A tak, teď je to v pořádku. Takže přijato. Přijato. Teď skáčeme na blok 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Číslo 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Blok 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Teď 86. Ne? Ano. 86, kdo je pro? Proti, zdržel se. Kontrola. 86, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 88, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 89, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Blok 6. Kdo je pro? Proti? To musíme zkontrolovat. Blok 6. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 93. Kdo je pro? Proti. Prosím? Příspěvek bez mikrofonu. Můžeme pokračovat, pane kolego, ano? No, musíme, víte? Se nedá nic dělat.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 Kdo, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Blok 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Takže 127 127, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 128, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 129, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Teď blok 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Kontrola, dobře, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Takže podívejte, já vám řeknu to standardní. Když nebudete zvedat ruce, tak vás neuvidím. Teď tedy 50, ne? 107. Aha, protože to bylo přijato. 107, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ne, 107, 107. Tak ještě jednou. Kdo je pro? 107. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Příspěvek bez mikrofonu. Aha, takže 59 nejprve. Je to tak. Tak kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kontrola, ano, kontrola, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Takže jdeme na 110. Kdo je pro? Promiňte, 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 110. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 112, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 113, kdo je pro? Ne. Aha, to je blok 13. Mhm. Takže blok 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Takže 143. Ano? Ano. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. No, prosím vás, to bylo jasné. 114, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 115, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 116, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 16, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 17, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 117, 118, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 120, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 122, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 123, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 130, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 132, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 133, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 144, 135, kdo je pro, proti, zdržel se. To bude kontrola. 134, 135. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Takže 136, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 137, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 138, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 139, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 140, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 146, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 147, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 148, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 150, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 151, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 152, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 24, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 153, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 154, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 155, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 166, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 167, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 162, kdo je pro? Proti, zdržel se, to zkontrolujeme, 162. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Takže 168. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto 169, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto blok 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola, zahajuji hlasování, blok 4. Konec hlasování. Přijato. 163. Kdo je pro? Proti zdržel se kontrola. 163. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 164. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Sto šedesát pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 170, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Blok 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Takže 188. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To zkontrolujeme. Takže 176. Konec hlasování. Zamítnuto. Tedy blok 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Blok 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Blok 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola bloku 10. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Blok 10. Přijato. Takže toto odpadá. 179 mi říkají. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola? 179. Sto sedmdesát devět. To teď hlasujeme elektronicky. Návrh Gomeš. Konec hlasování. Zamítnuto. 180, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 83, kdo je pro? A to odpadá. Aha, tak to odpadá. Tak to nehlasujeme v tom případě. Protože to odpadá. 181. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme. 181. I'm, I'm telling, I'm telling you... Já to říkám, protože to nebylo jasné. Takže ještě jednou prosím 181 elektronicky. 181 zahájí hlasování. čím hlas... Ne? Ano? Schváleno. Dobře, já to zpomalím. Tak zhodujeme se nebo ne? Který? Prosím vás, budeme pokračovat. 182 pro, proti, zdrželi se tak to je stejné jako minule. Prověříme 182, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Takže vidíte, většina tady je pro. 183 pro, proti, zdrželi se. Sváleno. Hmm. 184 pro, proti, zdrželi se. Prověříme zájmy hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Zdá se, že tady je většina. 186 to je pro, proti, zdrželi se schváleno, 189 pro, proti, zdrželi se, prověříme 189. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 190. Kdo je pro? pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme. 190 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 61, eh, who is in favor? 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní blok 11, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 196 pro, proti, Prověříme 196. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 199 pro, Zamítnuto 200 pro, proti. Prověříme 200. zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se schváleno. 202 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 203 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 204 pro, schváleno 207 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 208 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, 208. Končím hlasování, schváleno. 209 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 210 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 211 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 213 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 214 pro, proti, prověříme, zájem hlasování. Většiny jsou proměrlivé. Končím hlasování. Schváleno. Takže to bylo 214. Two fifteen in favor. 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 216 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 217 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 219, pardon, 18 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 218 za hlasování. Končím hlasování. Ano, Rozdíl 40 hlasů. Těsná většina. Zamítnuto. 219 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 220 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 223 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 224 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 225 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 2 pro, proti, Tak ještě jednou dvojka, kdo je pro, proti, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40, ne, tak 39 prověříme, zájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 pro, proti, prověříme 43, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 44 pro, Přejete si prověřit? Dobře, 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřicet čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 se nehlasuje, 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 pro, 49 pro co chcete? Prověři 48. Dobře, 48, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sláno. Čtyřicet devět pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 63 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 63.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 já bych řekl, že zamítnuto, ale prověříme 77, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 79 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 36 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 36, tedy prověříme za hlasování. 36. Ten poslední. Thirty six, the last amendment. 36, poslední pozměňovací návrh. O tomto hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a blahopřejeme. Ano. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, zítra pokračujeme od 8 hodin 30 minut. 8.30. Ano, já bych si to taky přál jinak, ale nemohu to změnit. 8.30. Děkuji vám, nashledanou. Děkuji za spolupráci.